27.11. jsou již k dispozici a ptám se, zda má někdo nějaké námitky proti zápisu. Není tomu tak, tím pádem je